konečně reagovala na podněty Evropského parlamentu. Potřebujeme zde intenzivní diskusy a myslím, že pro ní nyní nazrál čas. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Obdržel jsem od pana Luigi de Magistris žádost o ochranu eh, jeho imunity v rámci eh, soudního eh, stíhání u soudu v Katanzáru na základě článku, 60, eh, pardon, článku 6 odstavce 3 jednacího řádu. Také zde mám sdělení rady ohledně stanoviska v prvním čtení o důvodech, které vedly k přijetí stanoviska komise. Toto bude zapsáno Eh, do eh, dnešního zápisu. Máme tři měsíce, abychom eh, se vyslovili, a to od zítřka 25. března 2011. Zápis z tohoto plenárního zasedání bude předložen k přijetí na začátku příštího plenárního zasedání. Nemáte-li výhrad, předám přijatá usnesení osobám a institucím, které jsou k tomu příslušné. Tímto končím plenární zasedání a přeji vám všem pěkné odpoledne.